Zahajuji naše zasedání. Prosím vás všechny, abyste se posadili na svá místa, abyste byli tak laskavě a utěšili se. Drazí kolegové, viděli jste návrh našeho programu. Bude schválen, nemáte-li žádné námitky či připomínky. Sdělení předsedy máte v Comnews a navrhuji vám, abychom se okamžitě navrhuji vám, abychom okamžitě zahájili hlasování. A protože máme to štěstí, že od začátku zasedání je u nás náš zpravodaj za doporučuji, abychom začali hlasovat o zprávě Naděždy Nejnské o makrofinanční pomoci jordánskému Hašimovskému království. Abychom se zahřáli na začátku tohoto dne, který bude věnován pouze hlasování a Zároveň budeme pokračovat v hlasování zítra. Počítáme, bude-li to nutno, eh, věnovat celý den hlasování, takže navrhuji, abychom začali hlasováním zprávy Naděždě Něnské. Všichni máte, ne? Kotokum. Est-ce que ça pose un problème technique? Znamená to nějaký technický problém? Eh, mohou mít socialisté a demokraté jejich seznam hlasování pro zprávu paní Nejnské. Ano, všichni jsou připraveni, všichni máte svůj hlasovací lístek, kromě paní Martiny. Eh, v tom případě a mně se to stává, mně se to stává také. Začneme s pozměňovacím návrhem 16 pana Artona. Kdo je pro? Qui est contre? Jeden proti, mnoho zdržel se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se, jeden byl proti. Promiň, Aldo, dva hlasy proti. Máme tady dvakrát víc, než co jsem viděl, a to znamená schváleno. Pozměňovací návrh 300 žen. A teď k úvodním ustanovením. Máme tady celou sérii pozměňovacích návrhů pana Hartonga. Mohl bych to nechat odhlasovat v bloku 1, 2, 3, 4. Máme tady ty těch prvních pět. Těch prvních pět, to znamená od čtyřky do osmičky pana Hartonga v bloku. Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pana Hartonga. To znamená, eh, on navrhuje vyškrtnout tento bod úvodního ustanovení. Kdo je, pro, kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Aha, Pozměňovací návrh 10, eh, pan Hartonga, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Pan Hartong je pro, kdo je proti? Všichni ostatní, zdržel se, zamítnuto. Tedy pozměňovací návrh 1, zpravodaje k témuž bodu úvodního ustanovení pro, proti. Zdržel se, schváleno. Mohl bych vzít jedenáctku, dvanáctku a třináctku? Ne, praví pan předseda. Takže jedenáctka pana Hartonga, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Jeden, dva. Kdo je proti? Ostatní, zdržel se, zamítnuto. Dvanáctka pana Hartonga, kdo je pro? Jeden. Pouze jeden. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se, zamítnuto. Třináctka pana Hartonga, kdo je pro? Pan Hartong. Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Mohu vzít 14 a 15 v bloku. 14 a 15, kdo je pro? Pan Hartong. Kdo je proti? Děkuji vám, zdržel se zamítnuto. Takže závěrečné hlasování elektronicky, to nám umožní eh, ověřit si počet přítomných. Abychom se ujistili, že určité skupiny nejsou podreprezentované. Špatní žáci, špatní žáci. Ukončuji hlasování. 34 přítomných. Pan Gajer hlasoval pro, vy také pro, to znamená 33 pro, jeden proti. Nikdo se nezdržel. Takže je to schváleno a blahopřeji paní Měnské. A žádám sekretariát, aby ověřil, že nemáme žádné e, skupiny, které by měly nějaké hlasy navíc nebo které by měly méně hlasů protože Evropská lidová strana byla zastoupena pouze svým stínovým zpravodajem. A máme tady nějaký fantom, který tedy by reprezentoval celou skupinu. To by znamenalo ztrátu kvality hlasování. Teď to máme tedy snad splněno, ty požadavky na hlasování. A jako druhé hlasování, no malé hlasování bych řekl, zpráva Giovanni Giovanni má slovo, hlásí se o slovo. Abbiamo da votare un deck. Děkuji. My musíme hlasovat eh, o eh, eh, DEC 23, to je Gabonská republika, protokol o rybolovu. To se týká plateb a závazků v roce 2013 ve výši 1 350 000 eur. Takže já samozřejmě nejsem proti eh, tomu, aby DEC 23 eh, platilo. Jsem pro. Děkuji mnohokrát. Kdo je pro uh, tento před 23? Děkuji. Kdo je proti? Pan Hartong zdržel se. Schváleno. Jinak již žádné transfery komise nebo z jiných institucí, to znamená, nyní dám slovo Monice Holmajerové, aby nám řekla něco o politice v oblasti nemovitostí. Milé kolegyně, milí kolegové, jedně krátce. Vážení kolegové, minule jsme o tom hovořili o určitých nesrovnatelnostech této souvislosti, ehm, tak jak jsme je zaznamenali. Takže prosím, co se týče toho katalogu eh, těch 40 otázek a prodloužení podle ehm, příslušného nařízení, tak aby na příštím zasedání výboru to mo- bych to mohli skončit eh, jedním stanoviskem. Dobře. To bylo tedy oficiální sdělení a my se vyslovíme, jakmile budeme mít eh, tuto složku před očima. Teď tedy přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích o návrhu rozpočtu 2014. Byli jste informováni o pořadu, v němž budeme hlasovat o jednotlivých kategoriích, o nichž se domluvili eh, zpravodajové a koordinátoři. Čili eh, rád bych to ještě jednou přečetla, abychom se ujistili v tom, že si rozumíme a aby také veřejnost, která je buď v sále nebo všude ve světě a sleduje nás pomocí web streamingu, přesně věděla, jakým způsobem budeme postupovat během těchto dvou dnů. To znamená, začneme rozpočtem pro další sekce Eh, Monika Holmajer, zpravodajka. Potom proskoumáme horizontální problémy, to znamená řádky administrativní podpory, eh, decentralizované agentury a projekto a pilotní návrhy. Eh, potom se budeme zaobírat rozpočtem komise. Přirozeně, tak jak je to již naší tradicí, dám slovo panu generálnímu řediteli pro rozpočet, kterého tady vítám, eh, který nám sdělí názor komise k našim pozměňovacím návrhům. A potom se budeme zaobírat kategorii 5, kapitolu 5, potom kapitolou 1 a B. A potom budeme, budeme, začneme tedy těmi, které způsobovaly nejméně problémů mezi koordinátory a dostaneme se až těm, které mezi koordinátory vyvolávaly větší problémy. Začneme pětkou, potom 1B, potom kategorie 3, kapitola 3 a to se týká úprav, které bychom chtěli mít z technického hlediska, ale chtěli bychom to ukončit dnešní dopoledne. Kategorie či kapitola 2, 4, kategorie 1A. Potom budeme hlasovat o platbách, ale to bychom měli v principu dělat zítra. Zítra tedy budeme hlasovat odděleně o platbách. Potom hlasování o tom, čemu se říká pozměňovací návrhy mimo MFF, výdaje, jedná se o mobilizaci nástrojů flexibility a o pozměňovacích návrzích týkajících se příjmu. To je tedy naše menu. Začneme tedy. Me dit que y a trop de PPE et que je ne vote plus. Tady nevím, EPP, e, Evropská lidová strana, máme zřejmě, já nebudu hlasovat, mě tedy odebrali hlasování, no to mi vyhovuje, předseda je nad tím vším. Takže začneme rozpočtem Moniky. A Monika tady chce učinit prohlášení. Já nebudu nic říkat k obsahu, o tom jsme diskutovali dost intenzivně, ale chci eh, poprosit o dvě věci, abychom je vzali na vědomí. Eh, jednak existuje gentlemanská dohoda mezi Evropským parlamentem a radou, to znamená, že Eh, ze strany Evropského parlamentu. Na sekci dvě nic neměníme a zase eh, uznáváme tu gentlemanskou dohodu. Z tohoto důvodu bych eh, navrhovala, abychom všechny pozměňovací návrhy sekce dvě zamítli an blok v důsledku té gentlemanské dohody a tím je potvrdili. Za druhé, máme technickou změnu u poznámek, u těch eh, eh, míst eh, zaměstnaneckých v Evropském parlamentu, výbor regionu a sociálního hospodářského výboru. To je návrh ze strany George Lyona, který jsem společně odsouhlasili, mm, včera to distribuovali e-mailem a ještě to chci potvrdit, pokud jste někdo z vás ten e-mail nečetli, tak prosím, jsem vám to chtěla ještě jednou zopakovat. Děkuji za toto upřesnění, paní zpravodajko. Takže z praktického pohledu navrhuji, abyste se nejprve vzali tento veliký tlustý sešit, protože to je to, s čím budeme zásadně pracovat pro rozpočet komise. Začneme teda tímto velikou, touto velikou složkou a půjdeme na stranu 16 a 17 v anglické verzi. Já tedy nevím, zda tu máme nějakou jinou verzi než anglickou verzi. Verze anglická je strana 16 a 17, to znamená výdaje administrativy S2. To, potom C, to je rada, to je rada fungování rady, to je rozpočet pro fungování rady. Ça. Ce gros cahier. To je prosím pěkně tato silná složka Bon, euh, les assistants. Prosím asistenty. aby se uklidnili. A já hlasuji a já řídím hlasování. Jsme na straně 17 a budeme se zaobírat prvním bodem, o kterém hovořila naše zpravodajka Monika Holmajerová. Týká se to rozpočtu na fungování rady. Jak to připomněla Monika Holmajerová. Máme tady tradici, podle níž rada i parlament každý rok zabraňují pozměňování rozpočtu jiných institucí. Čili interne du Conseil européen regarde. Eh, takže eh, vnitřní život Evropského parlamentu se netýká rady, rady se netýká a parlamentu se netýká vnitřní život rady, čili v důsledku až do současnosti není to zapsáno ve smlouvách, nebylo to napsáno ve finančním nařízení, nebylo to napsáno ve vnitřním nařízení a v jednacím řadu parlamentu. Je to prostě zvyk. Čili je nám zakázáno hlasovat o pozdějovacích návrzích rozpočtu eh, rady, ale eh, poslanci mají svobodu v tom předkládat pozměňovací návrhy. Máme tady dva členy, kteří předložili pozměňovací návrhy a tyto pozměňovací návrhy dáme k hlasování. Je to na straně 16 a 17. 16 a 17 tohoto dokumentu eh, čtyři, čtyři jiné sekce. Není to oddíl 3, je to jiné oddíly, stránka 17, bude to velmi jednoduché. Máte tady sérii pozměňovacích návrhů, které předložil pan Hans-Petr Martin, který není v sále, ale který má právo poznit, eh, předložit pozměňovací návrh, takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozměňovacích návrhů pana Hans-Petra Martina a navrhl bych, abychom o nich hlasovali v bloku. A potom tady máme jiného kolegu, Martina Ernhausera, který předložil jiný pozměňovací návrh a navrhuji vám, abychom o něm hlasovali potom. Tyto pozměňovací návrhy jsou politicky proti gentleman agreement a proto náš zpravodaj je proti. A dodávám z titulu předsedy výboru pro rozpočet, že doporučuji hlasovat proti. Nemohu vám zabránit v tom, jak máte hlasovat ale doporučuji, abyste hlasovali proti. Za prvé, v bloku pozměňovací návrhu, návrhy pana Hanse Petra Martina. Kdo je pro? Un. Qui est contre? Jeden proti. Děkuji. Zdržel se. Nikdo se nezdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14.2.75 Martina Ernhausera. Kdo je pro? Nikdo. Pardon, vy jste pro, pro omlouvám se, proti zdržel se, zamítnuto. To znamená, tento problém je vyřešen. A nyní si vezmeme poněkud kratší dokument a to je tento. Rozpočet 2014 jiné oddíly, který eh, dává zhrnutí všech hlas, všech pozměňovacích návrhů bloku a potom seznam pozměňovacích, hlasov, seznam pozměňovacích návrhů, které nejsou doporučeny pro blokové hlasování a o tom se bude hlasovat tedy odděleně. Máte všichni, prosím pěkně, tento podklad? Začneme tedy hlasovat prvním hlasováním v bloku A, nebo jedna, pardon, kdo je pro? Je vous remercie. Qui est contre? Děkuji mnohokrát, kdo je proti. Alda. Zdržel se. Dva je zdržení. Dobře. Nyní máme stažené pozměňovací návrhy eh, v rámci eh, konciliačního řízení. Máte tady seznam pozměňovacích návrhů. 29, 44, 29, 67, 22, 73, 29, 66, 29, 67, 26, 77. To znamená, nemohou být znovu předložili na plenárním zasedání. To je naše pravidlo pro rozpočet. Potom trojka. To je to se týká technických přizpůsobení. To je to, o čem hovořila právě Monika. Obdrželi jste to? Nemá cenu o tom hlasovat, to je automaticky eh, připuštěno a schváleno. Dále tady máme sérii pozměňovacích návrhů, lépe řečeno seznam pozměňovacích návrhů, které odpadají, protože byly pokryty blokem číslo jedna. V principu jsou to pozměňovací návrhy, které jsou na konci první či druhé strany až k prostředku následující strany až k bloku 2. Ale Alda chce učinit poznámku. em relação eh, à linha do mil. Pokud se týče uh, položky 1000, položka 1000, to se týká uh, solidarit, uh, příspěvku na solidaritu. To jsou pozměňovací návrhy, o kterých byla řeč a byly označeny za nepřípustné. já myslím, že bychom o nich měli hlasovat zvlášť a že by neměly být považovány za nepřípustné z, tohoto, z toho důvodu, že blok 1 nebyl e, přijaten. Čili já myslím, že by měly být přípustné, ale hlasování o nich by mělo být, proběhnout zvlášť. A dále. Eh, hlasovalo se tady pro, pro zmrazení platu, takže by mělo být eh, skutečně eh, logické, že bychom měli hlasovat tady o té solidární dani pro zaměstnance parlamentu. Čili skutečně myslím si, že není právní důvod nehlasovat. Dobře, takže skutečně tento pozměňovací návrh je shodný s jinými, které byly předloženy jinými politickými skupinami a které způsobují e, problémy. E, to je to. Chcete k tomu něco říct, paní Holmajerová? Prosím, Moniko. Já jsem jenom chtěla říct, e, bez ohledu na to, jestli jsou právně přípustné nebo ne, to já nebudu posuzovat. Já jsem žádala o názor eh, právní servis, ale každopádně tento návrh by padl proto, že v dohodovacím řízení jsme o těchto věcech hlasovali dohromady, čili není tady právní důvod pro to, aby to odpadlo, ale eh, z důvodů podstatných obsahových, poněvadž je to takto řešeno dohodovacím řízením. Já se teď nemohu vyjádřit k právnímu aspektu. Dobrá, Navrhuji vám tedy, abychom hned požádali naše právní službu eh, a kladu následující otázku. Týká se to pozměňovacích návrhů, které ve vaší tabulce jsou na následující stránce před blokem 3, na konci bloku 2, před blokem 3 a které se týkají eh, rozpočtových řádek 1000, 1006 a 300. To znamená, máme tady pozměňovací návrhy týkající se taxi Solidarity 7%, dále eh, veřejn General Expenditure Allowance a také téma výdajů pro mise personálu, čili služební cesty mezi třemi místy sídel. Moje otázka na právní servis tedy zní pro každý z těchto pozměňovacích návrhů, zda jsou eh, právně přípustné či nikoliv a podřídím se právní služby. Když nám řeknou, že jsou přípustné, dám je k hlasování. Když řeknou, že nejsou přípustné, nebude se o nich hlasovat. A slovo má právní služba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, zaujmu pozici k těm pozměňovacím návrhům, ale samozřejmě je to na prezidentovi eh, ta odpovědnost posoudit přípustnost těchto návrhů. To je eh, článek 157 odstavec 3 jednacího řádu, který je poměrně velkorysý a nezmiňuje se o tom, zda eh, že tedy zda předseda parlamentu či předseda výboru musí kontrolovat legalitu, čili právnost, ale že je mu přenecháno na rozumnou úvahu eh, k jeho uvážení. A toto uvážení podle mého názoru by mělo být naplněno tím, že se, kdybychom se dostali tedy do nějakých pozměvacích návrhů, které porušují smlouvy, především Lisabonskou smlouvu. Začnu teda pozměňovací návrhem 781, kde se jedná o platy funkc- zaměstnanců. Tento pozměňovací návrh eh, má problém s přípustností, domníváme se, proč? Protože článek 361 smlouvy o fungování Evropské unie naprosto jasně stanovuje, já to přečtu anglicky, já budu hovořit anglicky. Sídlo instituc Evropské unie bude určeno společnou dohodou vlád členských států. Toto je exkluzivní kompetence členských států, nikoli institucí. A toto ustanovení mm, bylo aplikováno v nedávno soudním dvorem z rozhodnutí z roku 2012, kde soud říká, že i v, když to vyvolává nevýhody a náklady eh, z důvodu plurality pracovního místa parlamentu, tak tuto situaci nemůže eh, změnit parlament nebo soud, ale musí to učinit členské státy v rámci eh, výkonu své kompetence určit sídlo institucí. Takže hm, tady to eh, pozměňovací návrh je nekompatibilní se smlouvou, takže proto bych doporučoval tento návrh považovat za nepřípustný. Další návrh se týká, to je pozměňovací návrh číslo 4853 e, týkající se mest, platů poslanenců a Solidarity Levy 7 Tento pozměňovací návrh je též nekompatibilní s statusem poslancem článek 10 a nelze ho modifikovat v rozpočtovém postupu ten statut poslance nelze modifikovat rozpočtovým postupem, takže doporučujeme tento pozměňovací návrh 4853 eh, nepřípustný. Ehm, co se týče návrhu 4855, který se týká celkov, eh, eh, dávky eh, příspěvku na celkové výdaje, tady není problém kompatibility s statutem poslanců. Je to otázka, která se řeší v implementačním opatření článek 26 který, jak víte, přijímá byro, takže tady nemůžeme říci, že tady je problém přípustnosti v tomto případě. Takže návrh 4855 tam není problém s přípustností. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Ricardo, tak to bylo naprosto jasné. A nyní žádá další kolega o slovo. Uh, Pane eh, pokud se, pokud se týče 781, 43, 41, Eh, tady není cílem měnit smlouvu, Tady jde spíše o přípravu jakéhosi plánu, přípravení cesty k tomu, aby se situace mohla změnit. A myslím, že to je něco úplně jiného. Nicméně já to nechci rozmazávat. Eh, pokud si myslíte, že právní eh, porada, tedy právní rada, kterou jsme dostali, tak to platí budiš, ale já si myslím, že to tak není. Děkuji mnohokrát. Eh, zmíníme se tedy také, zmíní, zazní tady tedy také minoritní názory a nyní George. Just to put on the record, uh... Eh, jenom do záznamu, prosím, Alde eh, se zhoduje s Goranovým názorem. My se taky myslíme, že jde o uhlazení cesty, tedy o roadmap ke změně smluv ale, eh, jak říkám, eh, nebudeme to tady teď rozmazávat, jenom chci, aby se to dostalo do protokolu. Merci bien. Děkuji mnohokrát. Není mojí roli předkládat takový návrh, ale připomínám, že k tomu máme také usnesení. A v usnesení můžeme říci věci, které nemusí být nutně v souladu s literou eh, smluv. Ale co se týče hlasování o pozměňovacích návrzích, jsem povinný být, být nesmírně striktní eh, k právnímu výkladu. A eh, proto jsem vám řekl, že rozhodně se podřídím výkladu právní služby. Jak zaznělo, tedy k těmto třem skupinám pozměňovacích návrhů jsme se dověděli, tady jsou dva, které jsou nepřípustné z hlediska právní služby a jeden, který je přípustný. Takže se vrátím zpět k bloku 2. To, co se nazývá blok 2, v podstatě je seznam pozměňovacích návrhů, které nejsou pokryty ani pozitivně, ani negativně blokem 1, které nejsou eh, slučitelné s výsledkem dohodovacího řízení, ale které prá z právního hlediska vyžadují hlasování. To znamená, eh, náš zpravod je proti všem těmto pozměňovacím návrhům a navrhuje, aby se hlasovalo v bloku proti všem těmto pozměňovacím návrhům. Kromě tedy s výjimkou výjimkou těch dvou pozměňovacích návrhů, které jsou přípustné, jak to právě řekl pan Pasos. Eh, eh, eh, je někdo proti tomu, abychom hlasovali v bloku, kromě těchto dvou pozměňovacích návrhů? Euh, bon, alors, bon. Pour simplifier. Abych to zjednodušil, začneme tedy hlasováním o pozměňovacích návrzích, o kterých jsme právě hovořili. Ano, to znamená pozměňovací návrh 4855, který je zhodný s pozměňovacím návrhem 1040 o General Expenditure Allowance. Zpravoda je proti, ale právního hlediska tyto dva pozměňovací návrhy jsou přípustné. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Většina zdržel se jeden, paní Martiny, de Martiny, pardon, takže zamítnuto. Mohli bychom prosím pěkně vzít všechny ostatní v bloku? Nemáte námitku? Máme tady jeden specifický ještě pozměňovací návrh Aldo, o kterém chcete hlasovat eh, extra? Pardon. <clears throat> Le 10, 1041. Eh, Je to 1041, pozměňovací návrh 1041. Ne, pardon, pardon. 3246. Dobře, takže 3246 řádka a je to pozměňovací návrh 1040. dash 1037. Takže je to 1037 také. Ano. takže... Eh, v mé tabulce nejsou žádná čísla, to je pouze komentář. Nějaký komentovaný pozměňovací návrh. Eh, it's to restore the, the draft budget. Eh, je to návrat k původnímu návrhu rozpočtu. Dobře, jsou to dva pozměňovací návrhy 1041 na řádce 3246 a 1035 na, na linii 402, kde se jedná o obnovení původního rozpočtu, i když tady nejsou čísla v tabulce. Dobře, k tomuto pozměňovacího návrhu, k tomuto pozměňovacího návrhu je zpravodaj proti. Kdo je pro? Alda. A pan Hartong. Kdo je proti? hodně poslanců, zdržel se, nikdo se nezdržel, v tom případě byly zamítnuty. E, o ostatních v, bloku, v bloku, kdo je pro? Kdo je proti? Pan Hartong je pro, ostatní proti, zdržel se, to znamená zamítnuto v bloku. Můžeme tedy okamžitě přejít k bloku 3. Tady podřídím, dávám k hlasování tedy pozměňovací návrhy v bloku, ale budeme postupovat od instituce k instituci, prosím pěkně. A co se týče soudního dvora, tady někdo se chtěl k tomu přihlásit a něco říci, prosím. Uh, uh, Pokud se týče účetního eh, dvora, zde máme několik pozměňovacích návrhů, které chtějí vytvořit rezervu na platy. Vzhledem k slyšení, které jsme eh, absolvovali, eh, my v podstatě nejsme příliš spokojeni s tím, že rada eh, ustanovila, respektive jmenovala člena účetního dvora navzdoru, navzdory hlasování ve výboru rozpočtovém. Domníváme se, že parlament by tady měl mít slovo a řekl bych, že Eh, ta, pokud se týče té rezervy na platy, tam by mohly být eh, podobné právní eh, problémy, jaké jsme měli v minulém případě. A dále bychom chtěli vysvětlit vysvětlení od rady. Já bych se tedy zdržel hlasování na tom principu, že parlament by měl mít slovo a že takto se to prostě nemá dělat. Děkuji mnohokrát. Monika chce zareagovat. Ich wollte Já jsem chtěla říci Ivailovi to, že v tomto bloku o tom nehlasujeme. Toto hlasování eh, je, bude zvláštním hlasováním později. To je někde na straně 6 a je tam eh, separátní pozměňovací návrh, to je eh, část 5 na straně 6 účetní dvůr Čili tam jsou tyto pozměňovací návrhy eh, zvlášť, oni, jsou, nejsou, oni tedy nejsou součástí tohoto bloku, neboť do něj nepatří. Budeme o nich tedy hlasovat zvlášť. Oui, Ivailo. Ivailo. I mean, I mentioned... Ano, já jsem řekl, že eh, se můj komentář týká rezervního fondu na platy a to je něco jiného. Bon, alors, euh... Dobrá. Takže můžeme tedy hlasovat v bloku pro to, co se týká soudního dvora v rámci bloku 3, ano, a vrátíme se ještě k rezervám hned. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, dva, zdržel se, schváleno. Pro hospodářský a sociální výbor, kdo je pro? One by... on, on pourrait voter tout ça en bloc. On n'aurait pas besoin de... Non, je, je vote Život. Dávám k hlasování instituci po instituci. Já jsem ještě nedospěl k soudnímu dvoru. Bon, alors, euh, le, le, le bloc. Continue le bloc Bah alors tout le bloc euh, ensemble alors si... Čili všechny bloky dohromady, dobře, omlouvám se, pravý pan předseda, já jsem se domníval, že budeme postupovat instituce po instituce, ale v podstatě eh, řádky tři jsou horizontální. Eh, to jsou ta přizpůsobení, to znamená, že by bylo logické, kdybychom hlasovali o celém bloku 3, kdo je pro. Kdo je proti? Dva. Zdržel se? žádný, nikdo se nezdržel, promiňte, takže schváleno. Což, znam, což znamená, že odpadají pozměňovací návrhy. Já nebudu všechny číst, ale na seznamu se píše pod tabulkou blok 3. Všechny, tato, všechno, všechny tyto poznamenací návrhy, pozměňovací návrhy odpadají. A teď se dostáváme k, od, k bloku 4. A toto je soudní dvůr. Takže v bloku pozměňovací návrhy týkající se soudního dvora, kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 29.18 odpadá. A nyní bychom ještě měli eh, zhlasovat zvlášť pozměňovacímu návrhu, který se týká soudního dvora, ale nebyl zahrnut do toho bloku, a to je 2026. Pravoda je proti, kdo je pro? Pan Hartong, paní De Martiny, kdo je proti? Hodně kolegů, e, zdržel se nikdo zamítnuto. Nyní, co se týče účetního dvora. Pozměňovací návrhy v řádce tisíc. Do rezervy. Kdo je pro? Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Zdržel se. Socialisté. Ano. To znamená schváleno. Tisíc dvěstě. stejná věc do rezervy. Bude to stejné hlasování zřejmě, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ano, stejné hlasování. E, kdo, pozměňovací no 2026, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Harton, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Evropský hospodářský a sociální výbor. Tady máme jeden pozměňovací návrh, eh, dá do rezervy. Eh, pan zpravodaj pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, jeden je proti, čili schváleno. Dále, další odpadá, pak tady máme technické přizpůsobení, to znamená, není potřeba o tom hlasovat k hospodářskému a sociálnímu výboru máte seznam pozměňovacích návrhů, které nejsou pokryty návrhy zpravodaje. A navrhuji vám, abychom o nich hlasovali v bloku. Pak, když s tím všichni budete souhlasit, je to blok 6. Souhlasíte? Kdo je pro? Paní de Martiny, pan Harpo, všichni ostatní, zdržel se, zamítnuty. V bloku 7. Výbor regionu. Pozměňovací návrh 641. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Jeden. Zdržel se. Jeden. Schváleno tedy 29.39. Dá do rezervy pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? proti, jeden zdržel se, schváleno rovněž. Máte seznam pozměňovacích návrhů, které odpadají, kromě 45, 67, eh, na řádce 2000 staženo, protože je to staženo, nemůžeme to na plenárce ani ještě navrhnout znovu, takže a ostatní odpadají. Potom máte technickou korekci, poznámku pod čarou, e, příloha 1, o tom nemusíme hlasovat, blok 8, to je seznam pozměňovacích návrhů, které nejsou pokryty a které se nelíbí zpravodajovi, souhlasíte-li, budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Dva, kdo je proti? velká většina, zdržel se, všechny byly zamítnuty. Blok 9. Týkající se eh, SVČ. Evropská služba pro vnější činnost. Nikdo není proti, abychom hlasovali v bloku, kdo je pro blok 9. Kdo je proti? Dva. Zdržel se. Někdo. Schváleno. Alda, omlouvám se. Alda. J'ai cru qu'elle voulait la parole. Pardon. Donc sur, sur le... Jsem se domníval, že se chcete chopit slova. Aha, takže k SVČ pozměňovací návrhy byly schváleny s jedním zdržením se Aldy. Máte seznam pozměňovacích návrhů, které odpadají v důsledku schválení těch předešlých a k bloku 10 to jsou pozměňovací návrhy, které nejsou pokryty blokem a které vyžadují zvláštní hlasování. Souhlasíte-li, můžeme o nich hlasovat dohromady v bloku. Zpravodaj proti, kdo je pro? Dva, kdo je proti? Děkuji vám, zdržel se, zamítnuto. A staženy 687 a 689. Výborně. Pardon, 695, 695. Bon, voté euh, le budget de Monika, nous félicitons Monika. Blahopřejeme Moniky. Monice, Monika chce něco říci? Et, et, euh, les shadows, euh... Nechce, děkujeme také stínovým zpravodajům, asistantům. Alle, die dabei mitgeholfen haben. Deux minutes. Dáme si dvě minutky abychom já mohl ověřit postup, jakým budeme hlasovat o rozpočtu komise. A předtím dám slovo generálnímu řediteli, ale teď máme na dvě minuty přerušené zasedání. Prosím pěkně, zůstaňte v sále, eh, abych si upřesnil, jak se organizujeme hlasování další.

faut faire l'après-midi parce Bien, alors, nous reprenons... Děkuji. Dobrá, takže zahájíme opět naše práci. Prosím pěkně o klid v sále. A jelikož jsme hlasovali o pozměňovacích návrhů, které, o návrzích, které se týkají klid, prosím. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích týkající se komise navrhuji generálnímu řediteli komise, aby nám předložil jejich postoj k těmto pozměňovacím návrhům. Merci, merci, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, vám za to, že dáváte slovo komisi Eh, která, jak bývá zvykem, si může dovolit předložit pár úvah jako reakci na pozměňovací návrhy eh, na zprávu práci parlamentu a zejména zpravodaje. A první věc, kterou bych velice rád řekl v mém příspěvku, je, aby je vyslovit uspokojení komise nad tím, že četné pozměňovací návrhy které předložili jednotliví členové parlamentu či politické skupiny, znamenají z velké části eh, eh, zlepšení úrovně závazku na platby a závazky. Je to tedy rozpočet, který předložila Rada při svém čtení. A z tohoto titulu ze strany komise my se přidržujeme. Máme radost zejména z toho, že pozměňovací návrhy se týkají společného postoje komise a parlamentu s pohledem na úroveň eh, závazku pro platby, které jsou nezbytné, abychom splnili eh, své povinnosti pro tuto specifické finanční období, které vyplývá ještě z minulých rozhodnutích o rozpočtu. To, co rozhodla rada, čili škrt o milion eur, není rozhodně přijatelná, přijatelný a proto eh, víme, že ten generální rámec je velice, velice okleštěný eh, a zejména politiky týkající se strategie 2020, pro politika pro investice, pro zaměstnanost a pro růst. A zejména tady myslím na program v rubrice 1a a, e, a na politiku soudržnosti v 1b. Tyto výdaje jsou více než jindy nezbytné pro podporu hospodářského růstu, který je tedy velice, velice e, okleštěný, zejména v, tom, v tomto období hospodářské krize. Došlo k zasedání, které bylo zorganizováno z iniciativy parlamentu, kde jsme hovořili o situaci pladeb a myslím si, že toto zasedání naprosto jasně ukázalo, že odhad komise byl velice opatrný, co se týče platbu a pladeb a zároveň umožnilo připomenout, že potřeby pro rok 2014 byly odhadnuty na základě hypotézy, že rozpočet 2013 bude rovněž uspokojen v rozpočtu eh, pro rok 2013. A to je důvod, proč já využívám této příležitosti, abych připomněl, že pro komisi a to je také jistě pohled parlamentu, ty 3,9 miliard, eh, které figurují v opravném rozpočtu číslo 8, eh, jsou zásadní se zájmem poznamenáváme, že jiné pozměňovací návrhy se také přiklaní k tomu, co komise navrhovala k programu a akcím, které mají přispět k růstu a zaměstnanosti, jako například iniciativa pro zaměstnávání mladých lidí, horizontální program 2020, Erasmus Plus a COSME. Připomínám, že komise ve svém retrefitagním dopisu 1 2014 integrovala také pozměňovací návrhy eh, v rámci eh, dohodnuté politiky pro víceleté plánování, pro víceletý výhled do června. Jsou to klíčové politiky pro rok 2014. A je to výsledkem eh, rozhodného postoje Evropského parlamentu, abychom vytvořili investiční kapacitu pro rozpočet Unie pro objekt inovace, konkurenceschopnosti, zaměstnávání a především zaměstnávání mladých lidí. Rovněž bych rád řekl, že rozpočet Unie je rovněž nástrojem solidarity. Eh, návrh posílení fondů pomoci pro ty nejslabší je v souladu s politikou z června týkající se víceletého finančního rámce. A rád bych ještě připomněl, že veškeré snahy a veškerá úsilí by měla být vyvinuta na základě této dohody, ke které došly. To znamená, aby došlo k předešlé eh, kompenzaci v rámci polit politiky soudržnosti v těch legálních přizpůsobováních, aby to prostě nebylo předáváno z jiných rubrik, z jiných e, řádků. Chtěl jsem poděkovat specializovaným výborům za to, že do návrhu rozpočtu také dali e, e, roz, linie pro úvěry týkající se eficientního fungování a administrativní úvěry týkající se a fungování eh, institucí byly opět do rozpočtu zavedeny. Rád bych řekl, že tradičně a zejména v tomto roce se opět jsme se shodli na tom, že jsme proti těm škrtům rady, které by ohrozily kapacitu komisy při realizování programů. K tomuto bodu v opravném rozpočtu, který ještě přijde 15. Eh, října. Předložíme návrh týkající se lidských zdrojů a financování výkonných agentur pro řízení programu pro rok 2014 až 2020. Tato modifikace, tato úprava tedy bude neutrální, co do rozpočtu nebude vyžadovat žádné absolutní navýšení administrativních výdajů. Je to tedy návrh, který, kterému jsme věnovali velikou pozornost. Co se týče pilotních projektů a přípravných akcí, servis, servisy komise se snažili vyhodnotit možnost realizace nebo práce nad provizorním seznamem před létem. Tyto snahy zahrnuly také novo, nový právní základ týkající se právě pilotních akcí a e, bude vypracována analýza, která umožní komisi e, připravit řádně tyto přípravné projekty. Ale pane předsedo, rád bych ještě napřímil pozornost členů výboru rozpočtu k třem bodům. Za prvé, určité pozměňovací návrhy navrhují eh, aby se předložila, aby se sekce týkající se eh, výdajů pro, pro poslance parlamentu předala do komise, ale my nejsme připraveni, aby tyto transfery byly provedeny a bylo by nezbytné proskoumat veškeré konsekvence. Za druhé, určité návrhy vytvářet nové rozpočtové řádky nebo revidovat počet a strukturu rozpočtových řádek určitých nových programů. Nomenklatura, kterou navrhuje komise, chtěla identifikovat naprosto jasné cíle ve spojení s indikátory, v rámci specifického rámce, abychom mohli sledovat, eh, jak jednotlivé programy se budou odvíjet. A eh, Máme tady eh, větší i větší pomoc parlamentu v této oblasti. Je důležité, aby komise nestratila ze zřetele tyto cíle a ani výbor, aby je nestratil. Protože tady máme určitou nekoherentní a příliš svízelnou nomenklaturu, bude nutné sjednodušit postupy. Za třetí, to je poslední bod, ke kterému jsem chtěl například vaši pozornost. Jedná se o určité rozpočtové komentáře, které se snaží určitým způsobem upřesnit obsah legálního základu komise vždy vykládá pozměňovací návrhy komentářem, kde E, také projevuje, mm, kde projevuje i Evropský parlament svou vůli týkající se řízení programu. Komise se musí řídit dodržováním právního základu programu a také finančního nařízení. To znamená, že nemůžeme uskutečňovat orientace parlamentu, které nejsou v souladu s těmito právními nástroji abych uzavřel své připomínky. Pane předsedo, rád bych připomněl, že jako každý rok komise předloží svůj dopis vykonatelnosti který potom eh, bude předán dohodovacímu řízení, abychom řádně dostali všem rozpočtovým procedurám. Eh, čekám vám, pane předsedo, eh, že kdyby si členové výboru přijali cokoliv eh, komentovat i v průběhu prací, budeme to samozřejmě brát v úvahu. Děkuji mnohokrát, děkuji vám. Pan Haider chtěl něco říct nebo se na něco zeptat? Si se possible. Solo dos pequeños comentarios. Jenom dva, dvě malé připomínky, protože nás čeká velký počet hlasování, budou velice stručná. To první je, eh, budeme hlasovat o návrhu komise, ale než dojdeme k hlasování, chtěla jsem velice poděkovat zpravodaji eh, za vykonanou práci. Myslím si, že je dobré říct, že jsme dospěli k většině dohod a tam, kde jsme se nemohli dohodnout, eh, přece jenom eh, jsme se vždy dopracovali k dobré spolupráci. Ale v oblasti pladeb jsme neměli dohodu a já bych ráda využila těch komentářů ze strany komise, abych připomněla znovu politickým skupinám, aby se snažili dát na stůl ve vyjednávání s radou jinou strategii v oblasti pladeb, protože, jak víte, socialistická skupina vždycky hájela využení většího nástroje, který máme v tomto období, a to je kontenzus margin, abychom mohli vyjednávat s radou o částečném řešení problému pladeb, když to nebude absolutní řešení. A rád bych, ráda bych využila slov Evropské komise. Je evidentní, že tento problém pladeb tady existuje a jsme si v tom zajedno ve všech politických skupinách, ale domnívám se, že musíme učinit něco teď ve vyjednáváních, protože příští rok by bylo příliš pozdě. Kromě toho budeme mít volební rok, to znamená, že Evropská komise uh, Eh, by také byla kdybychom my dospěli k dohodě o platbách v těch řádcích, které jsme například navrhli my jako socialisté. Merci, eh, Eider. Monsieur Artung. Dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, met mijn collega's hier nog steeds uh, volksvertegenwoordiger. Pane. Děkuji, já jsem stále e, zastupuji Nizozemí a e, Eh, generální ředitel, jak, jsem pochopil, se eh, musí vyjádřit stanovisko komise, ale mě překvapilo, eh, v jak paralelním světě žije komise. Navrhují se škrty a já si musím, musím říct jednu věc. Já jsem volený zástupce a to, co jsem slyšel, mě velmi překvapilo. Děkuji. Paní zpravodajka. Já chci nejprve poděkovat eh, frakcím a sekretariátu a eh, všem, kteří se účastní tohoto procesu hledání kompromisu. Um, za velice dobrou konstruktivní práci. Od počátku říkáme, že budeme používat nový rámec, ten víceletý finanční rámec, který jsme ještě neodsouhlasili, ale chovali jsme se jako kdyby existoval a respektovali jsme pravidla hry eh, tak, jak budou, až to odsouhlasíme během roku. Také musím říci, že obecně um, mm, parlament se choval velmi zodpovědně, mnoho zemí má velké ekonomické problémy, to bereme na vědomí. A s tou dohodou, kterou máme, před sebou budeme mít rozpočet asi 6% nižší než letošní. A já musím říci, že mne, nemnoho členských zemí mohou e, říci, že jsou ve stejné situaci, takže to, co máme před sebou, také s ohledem na to, co, říká, co řekl generální tajemník, eh, jsme velice Mm, zodpovědně se chováme vzhledem k mm, rozpočtu, který máme. Vzali jsme v úvahu ten opravný eh, dopis Jedna komise. Je tam několik věcí, jak eh, řekl náš tajemník. My akceptujeme přání některých specializovaných výborů, aby to Mm, tam mm, ty rozpočtové linky vypadaly jinak. Mají pocit, že z důvodu transparentnosti a možnosti dohledu mm, tím, co se děje v rozpočtu, to je samozřejmě věc, které, se musíme vrátit, ale měli bychom respektovat například rozvojový výbor, kulturu, a jejich přání, eh, jak tedy přistupovat k těm jednotlivým linkám. Mm, generální tajemník také zmínil, mm, že eh, jsou tam možné poznámky, které jdou proti právnímu základu. Já mohu říct, že jsem se je snažila najít a Eh, říci, že právě z toho důvodu je nemůžeme přijmout. Samozřejmě nemůžeme měnit právní základ eh, nějaké poznám, nějakými poznámkami k rozpočtu. Takže i když eh, mám sympatie proti, kteří jsou proti, ale myslím, že se to prostě mělo řešit v souvislosti s jednou platbami a cross compliance v sektoru. Ale teď my prostě musíme pravidla dodržovat. To jsou tedy připomínky, které jsem chtěla hmm. prezentovat k tomu, co řekl generální tajemník k těm platbám. Socialisté správně poukázali na to, že máme problém. Víme, že máme problém. My jsme měli s hm, chůzky s předsednictvím, které reagovalo velmi pozitivně na naše obavy a velmi eh, mě se zúčastnilo pracovní schůzky o situaci s platbami. Komisař no, vysvětlil, že pokud projde opravný rozpočet 8, tak účty, no, faktury za tento rok budou zaplaceny a na příští rok eh, komise řekla, že mm, budou potřebovat o miliardu víc, než jim rada byla ochotná dát. To tedy s ohledem na to, co máme před sebou. Návrhy parlamentu socialistické frakce chtějí jít ještě výš s použitím eh, rezervy na naléhavé případy. Já tedy mm, beru ohled na výhrady socialistické frakce, to sdílíme. Otázka je, jak tedy se k tomu postavíme. Jiné frakce soudí, že mm, odpovědnost za výkon rozpočtu, provádění rozpočtu leží na exekutivě, to jest komise a rada. Oni by si měli být vědomi potřeb a měli by je prezentovat. A rada by měla dát k dispozici potřebné peníze. Pokud nám komise eh, říká, že jejich návrh rozpočtu je, stačí, tak můžeme post, takto post pohoda. A samozřejmě se k tomu vrátíme. A všichni tedy sdílíme ty, ne, ten názor, že se musí dobře provádět evropský rozpočet. Není možné, aby komise nebyla schopna platit, proplácet faktury. Neměli bychom se dostat do americké situace. My to děláme jinak v Evropě. Takže to jsou prostě ty připomínky, které máme. Mm, máme tady několik bloků, budeme podle toho hlasovat. Myslím, že je dobré tedy postupovat blok po bloku a vysvětlit eh, situaci průběžně, protože kdybych měla zacházet teď do podrobností, tak bych mluvila příliš dlouho. Děkuji, paní zpravodajko, pan Riky. Ehm, velice stručně, pane předsedo, chci poděkovat ehm, zpravodajce za její vynikající práci, za to, jak jsme se podíleli na její práci. Výsledek je vždy samozřejmě kompromis Hmm, nemáme, nedostali jsme všechno, co jsme chtěli, ale myslím, že ten návrh je poměrně vyrovnaný. S výjimkou samozřejmě otázky pladeb, který, které um, se znova otevírá. Pokud jsou problémy s implementací rozpočtu, pak tedy to není na nás, abychom um, přijímala nějak, nějaká částečná opatření. Celý Evropský parlament a výbor jsou si toho vědomi. No, bude to také e, vidět během mm, čího řízení, čího řízení. I když EPP nedostala všechno, co e, chtěla, tak jsme poměrně spokojeni s kompromisem, kterého jsme dosáhli. Děkuji, pan Alfonsi. Ano, budou to dvě minuty, pane předsedo, nebude to během celé zasedání. My se nacházíme v určité protichůdné situaci, protože dnes MFF stále ještě není definitivní eh, ve všech skupinách a proto my se domníváme, eh, že je obavy vzbuzující ta skutečnost, že rozhodnutí, které bylo očekáváno, aby se ubezpečili, la situace v závazcích, které požaduje parlamentu, ještě nebyly učiněny. To znamená, že se nacházíme v situaci, kdy bychom mohli říct ano, až bude definitivní víceletý finanční rámec, tak můžeme něco říct, ale nemáme to nic definitivního. A kromě toho tady máme obstrukce ze strany rady, to znamená, tady máme hlasování, které jaksi mimo tuto logiku. My se domluváme, že jsme Eh, eh, vlastně jaksi v protikladu k tomuto víceletému finančnímu rámci, který ještě vůbec nebyl rozhodnut. Co se týče mobilizace pro flexibilitu pladeb, my bychom si přáli, aby to bylo absolutní a domníváme se, že tato mobilizace přesto, kterou navrhuje zpravodajka, je pozitivní. Takže toliko k pozici naší skupiny ALDA. Uh, <coughs> Também um comentário breve sobre a... Eh, já bych chtěla eh, se vyjádřit za svoji skupinu. My si myslíme, že tento rozpočet reflektuje to, co ještě nebylo definitivně hlasováno což je poněkud zvláštní. Poněvadž to reflektuje omezení, která jsou nám nyní vnucována. Je to rozpočet příliš malý a nemůže dostat výzvám a očekáváním evropských občanů. Není zde dostatečná dostatečná eh, odpověď na potřeby soudržnosti, solidarity a dalších eh, eh, výzev. To prostě není něco, co bychom očekávali od rozpočtu. To by mělo být daleko ambicioznější věc. Děkuji mnohokrát, takže jsme mohli dát prostor k vysvětlení Nik nikoliv po, ale před hlasováním ze strany zástupců politických skupin eh, podaných individuálními členy a navrhuji, abychom přešli k hlasování. Nyní potřebujeme, prosím, k hlasování dva dokumenty. Eh, hlasovací seznamy, hlasovací listky s, s šesti kategoriemi výdajů a tabulky Annex Tables, čili tabulky to je tento dokument a začneme eh, s tímto dokumentem Annex Tables, čili přílohy, přílohové tabulky. Začneme tedy paradoxně tím, co je příloha, ale protože se jedná o horizontální záležitosti, to znamená administrativní řádky a agentury, to znamená, prosím pěkně, to tento dokument. Všichni to máte? Tout le monde a ça? Tout le monde a sa carte de vote, donc... Všichni máte, prosím pěkně, eh, do, dokumenty a máte také hlasovací lístky, pan Gajer? Ano, pan Gajer má rovněž hlasovací lístek, nebo hlasovací kartičku, promiňte. A, eh, takže v dokumentu a, eh, příloh, tabulek, administrativní řádky. To znamená až na stranu čtyři. Strany dvě, tři a čtyři. Jedno hlasování, tedy v bloku a elektronicky. To znamená, zahajuji hlasování. Máme 38 hlasovacích kartiček. To je veliký úspěch. Jsou tři, kteří nehlasovali. Je třeba se probrat. Nebo že už by někdo odešel na aperitiv. Dobře, ukončuji hlasování. 34 pro, Tři proti, je to dva plus jeden, takže tři proti. Pan Gajer má svou kartičku, nikdo se nezdržel, to znamená, celý tento soubor pozměňovacích návrhů týkající se rozpočtových řádek byl, byl schválen. A nyní, do položek, promiňte, rozpočtových položek. A nyní ke stejnému dokumentu otočíme stránku k agenturám. Tady máme dvě hlasování. Máme tady dva zásadní, tedy dvě zásadní hlasování a pár několik eh, pozměňovacích návrhů. V bloku budeme hlasovat o všech položkách, o všech pozměňovacích návrzích týkající se obnovení roz, návrhu rozpočtu. Také elektronicky. První blok Pozměňovací návrhy týkající se obnovu obnovy rozpočtového návrhu 37 volilo, 35 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, stejná většina. Druhý blok, to jsou položky pod návrhem rozpočtu, takže stejná věc. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Domnívám se, že to bude stejná většina, ale přece jenom to ověříme. également adopté. Schváleno. A pak to máme establishment plans. A tady bychom to mohli také vzít jedno, kdo je pro. Je to stejná většina, kdo je proti. jedna, dva, tři zdrželi se. Alda, schváleno. A Nyní tady máme poznámky a rezervy. Otočte stránku ve stejném dokumentu. Tady poznámky a rezervy musíme postupovat eh, návrh po návrhu. První pana Kotyního byl stažen. Následuje pozměňovací návrh zpravodaje o Eru, o eře. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Alda je proti a pan Hartong. Zdržel se schváleno. Pozňovací návrh dá do rezervy EBA. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. 1, 2, 3. Zdržel se schváleno. Pak tu máme Frontex. pozměňovací návrh, který dává do rezervy 8 minut nebo 8 milionů? Kdo je pro, kdo je Alda, pan Alfonsi, pan Harton, kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh pana Beldera. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Pan Harton, kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. A pozměňovací návrh zřejmě pana Barrio. Kdo je pro? Pan zpravodaj, pan zpravodajka je proti. Socialisté jsou pro a Alda, kdo je proti? Většina. Zdržel se? Zamítnuto. Ne, tak tím to skončilo. E, tento dokument e, jsme tady ukončili, nechte si ho ještě, ale teď si vezmeme jiný dokument. Alors, on parle notre document qui sont les projets pilotes. A to jsou pilotní projekty. On me dit que on vient de vous le distribuer. Bylo mi řečeno, že vám je rozdají. Dostali jste je? To je tedy tato tabulka a budeme hlasovat v bloku. Je to tato tabulka. Qui explique le contenu. Mais le... S vysvětlováním obsahu, ale budeme hlasovat o této tabulce jedním jediným hlasováním. To je mimořádně komplikovaná politická rovnováha. Stínový zpravodajové a zpravodaj nad tím strávili celou noc. Souhlasíte? Dobře, hlasujeme elektronicky. Pilotní projekty elektronicky zahojí hlasování. 38 účastníků hlasování. Všech 38 má právo hlasovat. Ukončuji hlasování. 36 plus 1, tedy 37 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Pilotní projekty v bloku schváleny. Výborně. A nyní můžeme přejít ke složce, která se nazývá eh, headings, čili kapitoly. Vezměte si prosím pěkně váš hlasovací lístek na headings a budeme hlasovat tak, jak jsme řekli. E, začneme pětkou. 29. To je strana 29. To znamená, máme headings. Heading 5, strana 29. Všichni pochopili, kromě pana Fernanče? Dobře. I pan Fernan. Tak to je dobře. Takže můžeme hlasovat. <laughs> bon, allez, euh... Tak pojďme. Vezmeme tedy horizontální pozměňovací návrh v bloku. Jsou to dva pozměňovací návrhy, vezmeme je v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, zdržel se, schváleno. Nyní oddělené hlasování. Navrhuji vám odhlasovat v bloku. Podle autorů tedy ne. Paní Wertmann. Já tedy mám návrh zejména ke svým pozměňovacím návrhům. Ty by mohly být hlasovány amblo. Děkuji vám. Mohli bychom tedy hlasovat v bloku o pozměňovacích návrzích pana Ernhausera až dolů na stránku, potom celá stránka 30 plus 3 nahoře na straně 31 až k pozměňovacímu návrhu paní Wertmanové. Ano. A pak se podíváme později na další návrhy pana Ernhausera. Takže zatím hlasujeme o těchto pozměňovacích návrzích pana Ernhausera. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pardon, omlouvá se pan předseda zamítnuto. Pan tajemník mě upozorňuje, že tady máme jeden pozměňovací návrh v celém tomto seznamu, návrh pana Martina. Máme tady jeden pozměňovací návrh, který dal pan Martin sám. To znamená, podle metody, kterou jsem vám navrhl, musí být hlasováno extra. To je 46,66. To je uprostřed strany 30. Kdo je pro? proti, zdržel se stejná většina, ale není to tedy stejný autor. Předseda se nezabl mikrofon. Už ano. Takže pozměňovací návrhy paní Vertman, pozměňovací návrh 4404, a 4650. Ano, vy máte, Angeliko, 2 pozměňovací návrhy? Et y en a, y en a deux autres. A pak jsou ještě dva další. No, ale k těm se vrátíme. Takže hlasujeme teď o těch dvou pozměňovacích návrzích paní Vertman. Kdo je pro? Paní Vertman. Dva, tři, čtyři proti. Děkuji, zdržel se. To znamená pozměňovací návrhy číslo 4604 a 4650 byly zamítnuty. Mohli bychom vzít návrh pana Ernauza 4241 až ke 4190 bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuty. Dva pozměňovací návrhy výboru DV, zpravodaj proti, kdo je pro? Alda, kdo je proti? Děkuji vám, zdržel se, zamítnuto. A teď dole máme ještě jeden pozměňovací návrh pana Ernhausera. A potom tyto jeho návrhy pokračují. až ke 42.00, ano, protože potom tady máme položky, kde má pan Martin pozměňovací návrh, který není stejný jako návrh pana Hausera. To znamená až ke 42.00, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se zamítnuto. A nyní Martin Ernhauser, 4673, 4203, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se zamítnuto. Ernhauser sám. Navrhuji vám, aby to, abychom pokračovali rychle, protože to je stejná většina, abychom považovali, abychom tedy pro, tyto, pro tuto kapitolu vzali všechny Ernhausery až na konec, v této kat, eh, kategorii 5, sám. Tam, kde je také Martin, budeme hlasovat dohromady. Kdo je pro? 1, 2, 3, kdo je proti? zdržel se, to znamená všechny zamítnuty. Máme tady Martina a Ernauzera 46, 74, 42, 05. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Martin Ernauze 46, 75, 42, 07. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Martin. A zase navrhuji, abychom hlasovali o všech návrzích pana Martina. Tam, kde je uveden pouze on sám, až na závěr této kapitoly. Kdo je pro? Jeden proti. Děkuji mnohokrát. Zdržel se zamítnuto. To znamená, že až do konce Ano, je to ono. Co pak to je, pravý pan předseda. Takže dostáváme se ke straně 33. Nahoře máme pozměňovací návrh Martin Cuber a Wertmann a dokonce dva. Můžeme o nich hlasovat v blocích. Přejete-li si to, pan Zospravoda je proti, kdo je pro? Aldo, vy chcete hlasovat odděleně dobře. Takže první pozměňovací návrh, to je 4677 pana Martina. Kdo je pro? Proti? Všichni, včetně Aldo, zdržel se výborně. Další, to je 4678. pana Martina, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuty rovněž. Pak tady máme Moniku Má 46, 47, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Pak tady máme pana Ernauzera samotného, pana Martina samotného, takže můžeme obrátit stránku. A máme tady pozměňovací návrh Gressle Toirer Mulder. což nemění čísla, ale a přináší komentář zpravodaje pro, kdo je pro. Proti. Schváleno. A k komentářům máme tři pozněvací návrhy Helgi Trupel. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti. zdržel se, schváleno. A nyní Cuber, zpravodaj proti, kdo je pro? Alda Anfonci, kdo je proti? Ne, omlouvám se, proti. Takže Alda sama proti. A včetně Alfonso zdržel se. Zamítnuto k rezervám. Gresle, zpravodaj proti, kdo je pro? Evropská strana lidová. A dobře, tak to si ověříme. K pozměňovacímu návrhu Gresle zahajuji hlasování, elektronické hlasování, takže máme 38 poslanců hlasujících. Paní Martine je pro. Ukončuji hlasování, to znamená 20 pro 16 proti, jeden se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh Juty Hauk, zpravodaj pro, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo zdržel se, to znamená schváleno jedno myslně a máte seznam všech pozměňovacích návrhů, které jsou pokryty anebo padají na základě skutečnosti hlasování, které nás ještě čeká. To tedy říkám v souvislosti s kapitolou 5. Alors, nous passons... Takže teď přejdeme k kapitole 1b, ale Alda chtěla něco říct. Eh, eu peço desculpa de estar a voltar atrás, mas eu não entendi. Já, Já se musím vrátit trošku v čase, protože eh, ale nechápu, jak, eh, se to, jak je to hlasování organizováno a mám tady na mysli především linku 310101 a 310801. To je stránka 33 nahoře. Tady byl pozměňovací návrh Martina a paní Vertman. Pokud jsem tomu rozuměl správně, tak Martinův pozměňovací návrh byl pod uh, návrhem rozpočtu a další dva pozměňovací byly nad tím, tak jak můžete, prosím, hlasovat o tom společně. Můžete to vysvětlit? Ano, máte pravdu, máte pravdu. Měl jsem nechat hlasovat o těchto návrzích odděleně. Dobře, takže se vrátíme ke straně 33 nahoru, kde je pozměňovací návrh 4677 pana Martina, který chtěl snížit. Můžeme o tom, bylo to zamítnuto, můžeme o tom hlasovat znovu, ale a, eh, pozměňovací návrhy Cuber a Vertman je byly navýšit položku nebo rozpočet. Jsou to stejná čísla? Tady se obracím na sekretariát. Můžeme o nich hlasovat v bloku? Jsou to stejná, se o stejná čísla či nikoli v obou těchto u návrhu obou poslanců, protože nesmíme se zmílit po druhé. Alors, je rappelle, donc nous sommes, nous sommes dans la ligne sur les... Připomínám, že jsme v položce týkající se tlumočení. Pan Martin chtěl snížit tuto položku o 100 milionů, zatímco paní Cuberová, paní Zuber, nevím, jak to mám vyslovit, pravý pan předseda, chce dát navíc 100 milionů a paní Vertmanová chce milion. Takže musím hlasovat odděleně. Nejprve paní Zuberová zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. A paní Vertman, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Máme stejný problém s následujícím návrhem. Když se podíváme na výdaje týkající se překladu, teď se to týká překladu, Hans Peter Martin chce snížit o 3 miliony, ano, to bylo odhlasováno, a paní Zuber 100 milionů, takže hlasuji o paní Zuberové, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se zamítnuto. A paní Wertmann, ta chce 200 milionů, to je skromnější, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Dobře. Nemáme nic jiného problematického v tom případě. Děkuji mnohokrát Aldě, která zjistila, že jsem šel a konstatovala, že jsem postupoval příliš rychle. A teď se můžeme dostat ke kapitolám 1b, to je politika soudržnosti. A je to strana 11. Je to strana 11. Máte tady kompromis. který se však týká tří různých bloků. A potom máte v tabulce složení těch bloků. První podblok souvisí se všemi pozměňovacími návrhy na DB. Kdo je pro? Kdo je proti? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zdržel se. Schváleno. To znamená, že všechny pozměňovací návrhy, které jsou po DB, odpadají. Teď máme druhý podblok pozměňovací návrhy pod DB. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Alfonsi zdržel se. Alda a pan Artong. To znamená schváleno. Všechny pozměňovací návrhy k téže položce odpadají. Teď tu máme třetí podblok nová nomenklatura, to je ta poznámka, kterou učinil pan generální ředitel před chvílí, kdo je pro, kdo je proti. Jeden, jeden se zdržel. Schváleno. Měli bychom hlasovat teď odděleně, protože tady byl požadavek na oddělené hlasování. Nejprve k prvnímu pozměňovacímu návrhu Ferrera Cuber. To je 040264. Pan zpravodaj, nebo zpravodaj, je proti, kdo je pro? Alda by měla být pro, ne? Ne? No tak dobře. No, když nikdo není pro, tak už o tom nemusíme hovořit. GUE má jiný pozměňovací návrh, stejný autor. 4893. Zdržují se, aha. Pan Hartong je pro, dobře, takže máme tady jednoho pro. Kdo je proti? Hledat se zdržuje ke svému vlastnímu pozměňovacímu návrhu. To je tedy opravdu veliká skromnost z morálního hlediska. Politicky nechám soudit vás. Takže pozměňovací návrh je zamítnut. Jaké teď ke komentářům? Máme první pozměňovací návrh 4886 GUE. Kdo je pro? GUE. Merci. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto. Druhý 7523, stejný autor. Kdo je pro? Alda, kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh pana Gajera. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Evropská lidová strana se zdržela, ale ostat... většina byla pro, takže schváleno. Pozměňovací návrh GUE. 75-25 zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 48-87 GUE. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Děkuji, to. Ne? No, to o čem tu tady teď hovoříme? Je to o 4887? Le rapporteur. Pravodaj. Um, right. Dobře. Ehm, Známku k tomu pozměňovacímu návrhu ústním, pardon, kterému 4887. Takže 865 nebo 4887. A socialisté navrhovali, abychom to Eh, přijali s ústním pozměňovacím návrhem, tak aby tyto prostředky specificky ehm, se použily na financování pracovních míst pro mladé a programu jako garance pro mládež, ehm, CA intervence Ehm, tomto rámci by měli podporovat hladký přechod mladých lidí z školství, z vzdělání do, k zaměstnanosti, pomocí poskytování kontraktů, eh, které by nahradily táža školení nebo nahra, jejich nahrazování pracovníků, jiných pracovníků či eh, mm, poskytováním nejistých pracovních míst. Děkuji. To je tedy návrh socialistů a to je komentář eh, k pozměňovacím návrhu 4, 87. Takže to je jasné. Kdo je pro? S tím ústním pozměňovacím návrhem samozřejmě. Kdo je proti? Tady to je třeba ověřit elektronicky. Takže počítáme, že tam bude ten ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. 13 pro, 18 plus 1 proti, 6 se zdržel, čili zamítnuto. Teď můžeme přejít k 04 0601, kompromisní návrh 1. Omlouvám se, nehlasovali jsme o pozměňovacím návrhu ITRE 5904 který snižuje eh, práh eh, způsobilosti. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, děkuji vám. Jenom GUE Alda hlasovala pro. Zamítnuto. A teď kompromis velká jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Zdržel se. Jeden. Mohli bychom se domnívat o, ostatní jsou pokryty, kromě ALD 77 os, 15 o Senior Experts. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Zdržel se, schváleno. padesát zelených. zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Děkuji, zdržel se, zamítnuto. 71, 77 SAD, je pro, kdo je pro? Proti? Myslím si, že většina je pro, ale musíme to ověřit. Ověřujeme 71, 77, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Paní Martiny to rozhodne, protože je to 19 ku 19 plus 1, to je 20. To znamená zamítnuto. Nyní přecházíme ke kompromisu velká dvojka. Kdo je pro? Proti? Jeden zdržel se schváleno. A teď Tady máme nové cíle fondu. Tady budeme asi muset hlasovat odděleně, protože to není stejné. Nebo je můžeme vzít v bloku? Pan Rike. Myslím si, že tady by se hlasovalo o protichudných záležitostech. Jsou to stejné pozměňovací návrhy, které se týkaly více položek mezi ESD 6017 hlasovalo elektronicky a 2019 eh, bylo zamítnuto a budget 4403 SD 7158 byl schválen. A to je nekompatibilní? Eh, ano, verifikovat hlasování 6168 eh, v čísle 3 k těm poznámkám. To by se mělo ověřit elektronicky. Vy jste řekl, že ELP a někteří další, ale je tady určitý problém. Jinými slovy řečeno, k tomuto prvnímu nebylo elektronické hlasování. Dobře, to znamená, vy máte pocit, že elektronické hlasování eh, k, těm dalš, k tomu dalšímu pozměňovacímu návrhu, který je schodný, by bylo zapotřebí. Ano, ano. Já nevím, zda. No dobře, budeme o tom hlasovat, přijete si, takže... To je 71, 58, k tomu si přijete hlasovat. Je to stejný pozměňovací návrh, stejný komentář pro stejnou položku. Ale položky jsou různé. Není to protichudné, je to kompatibilní. Já neříkám, že je to protichudné ale rád bych věděl, zda by bylo možné postupovat stejným způsobem, eh, protože se tady o stejné věci hlasovalo jiným způsobem. O jednom se hlasovalo elektronicky, o druhém ne. Ne. Pak, když to bylo ke stejné položce nebudeme hlasovat. Bylo to k jiné položce, mohli bychom hlasovat, ale vždyť to bylo předloženo hlasování a klidně se to může nechat ještě předložit k hlasování na plenárce, budete-li se přát. A teď se dostáváme k hlasování New Objective of the Fund, nové cíle fondu. Můžu to nechat odhlasovat v bloku, výborně. To znamená v bloku, kdo je pro? Proti zdržel se, v bloku zamítnuty. 71,57. Zpravoda je pro. Kdo je proti? Dobře. Budeme hlasovat. Hlasujte, hlasujte, prosím, je třeba hlasovat, protože to je důležité téma. Všichni hlasovali, to je báječné. 21 pro, 18 proti. No to je zábavné. A teď skutečně to začíná být zábavné. No, k těm jednotlivým položkám se mění hlasování teď návrh pana Torvalce pokryt kompromisem číslo 2, ale je třeba hlasovat o 4583 pana Torvalce, zpravodaje pro, kde pro, proti. 3, zdržel se, schváleno. 49.03. Rejra. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 41.15 eh, Belder pouze rezervy. V poznámkách eh, zpravodé proti. Kdo je pro? 4. Proti. Zdržel se zamítnuto. Můžeme hlasovat v bloku. Ne, ty dva odpadají? Dobře. 76.18 neodpadá. Hlasuji, o tom nemáme tady názor zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, zdržel se zamítnuto. 48.02 je pokrytý, takže odpadá. Gajer. Zpravodaj je pro. To je stejná věc. Kdo je proti? No, je mi to líto, ale je tady zjevně určitý slalom, že, k tomuto návrhu. K tomuto komentáře. Hlasujte, prosím, pěkně. E, probuďte se, prosím. Především, protože nám chybí určité hlasy, hlasujte, hlasujte, ukončuji hlasování. 22 plus 1 pro, 16 proti. Budeme takto pokračovat, dospějeme k jednomyslnosti. No, nemůžeme říci, že to je diskuse, která způsobuje pokrok. Dobře, výborně. Pozměňovací návrh AFETu k pobaltí. Kdo je pro? Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Pan Hartong Zdržel se schváleno. Výborně. Dobrá, drazí kolegové, normálně bychom teď se měli chopit dvojky, ale máme 20 minut. Jste schopni zvládnout problémy zemědělský za 20, lin, za 20 minut? Je to tedy položka po položce. Dobře. Najděte mi tu stránku. Alors, donc, nous prenons... Dobrá, takže kapitola 2. Chtěli jsme předtím hlasovat o o trojce, ale eh, nejprve se pokusíme pustit se do dvojky a zvládnout to do půl jedné. Nejprve tady máme blok blok o nomenklatuře, to je strana 16, tabulka, nad kterou jsme pracovali a vlastně do tečka. Detaily jsou v tabulce 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Bon, alors, vous prenez maintenant le grand cahier. Teď si vezměte ten velký sešit se všemi tabulkami na stránce 91 v angličtině. Sustainable growth trvalé udržitelný růst přírodní zdroje. První položky byly pokryty horizontálním hlasováním týkající se administrativních výdajů. Takže 05, 01. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Další zhodný odpadá. Pozměňovací návrh 818. Kdo je pro? Týká se to vody. Pan Alfonsi, pan Harton, kdo je proti? Děkuji mnohokrát, zdržel se zamítnuto. Suivant aussi, je tourne la page. Nous sommes... Obracím stránku, jsme na stránce 92. Máme tady sérii zhodných pozměňovacích návrhů týkající se 01, 02, 03. Dávám to hlasovat v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, k glukózám pozměňovací návrh je zhodný. Kdo je pro? Zpravodaj pro. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. Následující položka pozměňovací návrh pana Martina. Zpravoda je proti. Kdo je pro 1, 2, 3? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Následující položka paní Vertman. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržela se zamítnuto. Sur le school food scheme. Dále o schématu návrh zpravodaje. Nejprve kompromis. Kdo je pro? EPP jsou pro, Evropská lidová strana je pro, ne, proti. Is the, but, 28 Madame le rapporteur, expliquez-nous. I think it's, it's... Já se domnívám, že je důležité mm, teď eh, tady zdůraznit, že to, co dává také hlasování, není první pozměňovací návrh, je to můj pozměňovací návrh, který je pozměňovací návrh 248 za 28 milionů. Dobře, promiňte, já jsem řekl kompromis, ale není to kompromis. 248, kompromisní návrh z 28 miliony pro ovoce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ostatní odpadají v této položce tedy. Ano. Dobře, budeme hlasovat v souladu s pravidly v našem výboru pro rozpočet o návrhu zpravodaje. Zpravodajka tedy učinila návrh, většina stojí za ní, všechno ostatní odpadá. A nyní k sektoru vína. Žádný návrh zpravodajky, ale paní Vertman má pozměňovací návrh zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Abstention zdržel se, zamítnuto. Další pozměňovací návrh Vertman k dalším opatřením týkající se vína. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Vertman, rapporteur Další návrh paní Vertman. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. K dalším rostlinám. Pozměňovací návrh Ernhauser, pan spravodaj, eh, paní zpravodajka proti, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Obracím stránku, jsme na stránce 93. Mléko. Pozměňovací návrh GUE. Zpravodaj proti, kdo je pro? Qui Kdo proti, zdržel se, zamítnuto. To ověříme přece jenom protože k mléku tady máme váhání skupin, aspoň určitých skupin, takže hlasujte, hlasujte, hlasujte. Máme zatím jenom 30 vložených kartiček z 37, spíte, spíte, spíte. Takže 10 plus 1, 10, pro, 10 plus 1 pro, 25 proti, zamítnuto. Následující návrh odpadá. Hans Peter Martin 4662, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Mléko pro školy. Žádný návrh zpravodajky, takže GUE. Hlas, dám hlasovat o GUE. Kdo je rozpravodaj proti, kdo je pro, proti, zdržel se hodně. Zamítnuto. Dva následující návrhy jsou shodné, to znamená zamítnuty, ovšem je třeba hlasovat o návrhu Angeliky Wertmann. Ano, ano, Angelika Wertmann, ta navrhuje méně než 20 milionů. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ne, zamítnuto, opravuje se pan předseda. A nyní se dostáváme ke stránce 95. V českém textu jsme konečně našli stránku 92. Takže je proti, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ostatní jsou shodné k této položce. Dostáváme se k živým zvířatům. O spravodaj se o to nezajímá. Zelení ano. Kdo je pro? GUE. A zelení proti. Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto. To je shodné. Zamítnuto. Teď se dostáváme k náhradám u vepřového. Zelení se zajímají o vepřové. Kdo je pro? proti. Alda je pro, ale většina je proti. Zdržel se, takže všechno, co se týká prasat, zmizelo. Dostáváme se... Eh, kdo? Gue? Abstention. Dostáváme se k vejcům. Takže dost, a to bylo zamítnuto a teď se dostáváme k drůbeži. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A dostáváme se ke včelařství. Začíná to být poetičtější stále více. Kdo je pro včeličky? Kdo je proti? Zdržel se? Včelky mizí. Bien. Alors. Dobře. To, co se týká režimu jednotných plade, pozměňovací návrh ALDE byl stažen, je to tak? A k bullfightingu zelených eh, se hlasuje pouze o komentáři. Eh, eh, je pose une question. Rád bych se zeptal zelených. Jsou ještě jiné pozměňovací návrhy ke koridě? Můžeme o nich hlasovat v bloku, nebo předpokládám, že to bude zřejmě stejné hlasování, ne? Hajdere, ty, který si takovým odborníkem. Souhlasíte s tím, abychom hlasovali o koridě v bloku, o býčích zápasech tedy? Eh, k býčím zápasům. Kdo je pro pozměňovací návrhy pro komentáře ze strany zelených tedy? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď se dostaneme na stranu 97 eh, anglického textu, to bude zřejmě z 94 českého, ale stáhla svůj návrh takže se dostáváme zřejmě k borci Marušovému. To je judo velice důležité, protože Marco Polo vyrazil na plavu, aby hledal hedvábí. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Teď při, vázané přímé podpory. GUE, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zhodné, no, ale no, pak tady máme tabák. A k tabáku musíme hlasovat o komentářích 75-53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. No, jsou tady jasná pro, ale ty, co hlasovali proti, těch je více, takže je to zamítnuto. Eh, musíme hlasovat o tom následu. Pokrývá to ten následující dobře, takže se dostáváme k posej. Vertman, zpravodajka je... Proti, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. K ostrovy v Egejské moři Vertman, zpravodajka je proti. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. K tabáku tady máme hlasování ALDE o vyškrtnutí, ale zpravodajka je proti. Kdo je pro? Pět, šest, devět proti. Zdržel se? Většina proti. Teď tu máme čtyři pozměňovací návrhy se stejnou poznámkou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Velká většina je proti. A teď se dostáváme eh, k rezervě pro krizi. Pozměňovací návrh GUE zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Následující odpadají. K programu venkovského rozvoje máme pozměňovací návrh komentáři zelených. On voit d'abord les chiffres. Qui est pour? E, takže podíváme se na ta čísla nejprve. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ne, to radši ověříme, protože tady je určité zmatení. Paní zpravodajka. This is about payments. Toto se týká pladeb. Myslím, že bychom to mluvili později. Včetně poznámek. Remarks, yes. Okay. We can take the remarks. Alors, les remarques. Le rapporteur est contre les remarques. Hein? Pravodajka je proti poznámkám. Vy jste proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Většina zamítnuto. Takže platby přijdou později. A zbytek se zmizel tedy operativní technická pomoc. Jsou, jsou platby, dobře. Le 49-39. 49-39 to je stejná věc, čili obracím stránku. Podpora udržitelného rozvoje. Pozměňovací návrh 4622. Kdo je pro? Zpravodaj proti. Jsme nahoře v anglickém textu na straně 100, v českém textu 97. Bertman. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, poznámky zelených. nejenom nejprve čísla, dobře, čísla zelených 78, 61, zpravodajka je proti, kdo je pro, 1, 2, kdo je proti, zamítnuto. Eh, poznámky eh, zelených ke stejnému problému, kdo je 1, 2, kdo je proti, zdržel se zamítnuto rovněž. Následující Alde staženo. Následující se týkají pladeb, k tomu se vrátíme, ale musíme hlasovat o rezervu ALD 7712. Pro, proti, velká většina, zdržel se, zamítnuto. Ostatní další shodný, takže zamítnuto. Teď máme následující položku. Hans Peter Martin, pan sprav, pardon, paní zpravodajka je proti. kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Strana 101 anglického textu, 98 český text. Teď jsme u pilotních projektů. Odstraň, tedy obracím stránku, mám předseda, jsem na straně 103. A tady mám pilotní projekt nahoře a pak to mám pozměňovací návrh 691 zelených. ale pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Paní zpravodajka proti, promiňte, zdržel se, zamítnuto. A teď návrh John Giovanni Lavia, paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Ano, to jsou závazky. Ah bon, alors, on, oh, on, oh, vérification électronique. Hein. Že elektronicky ověřujeme 4518, ano. Voilà. Le rapporteur est contre, mais le vote est... Spravodajka proti. Ukončuji hlasování. 27 plus 1 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Ano, bylo dobré to ověřit. A nyní máme administrativní položky. po Angelika Vertman je proti, kdo je pro? Žutý. Proti zdržel se zamítnuto. Gue, kdo je pro? Contre. Abstention. Proti zdržel se zamítnuto. A nyní se dostáváme k následující položce pozměňovací návrh GUE. Zpravodajka je proti. Je to Zamítnuto. Teď následující byl shodný návrh, teď se dostáváme k platbám, čili jdeme dál. Následující stránka, to jsou agentury. To 6, 107 pilotní projekty, pak tady máme pilotní projekty až na tu stránku, kde máme pozměňovací návrh výboru pro ryba bolov 430 31, zpravodajka je pro. To je platba. Aha, dobře, tak tím se nebudeme zaobírat. Totež se týká stránky 109, paní zpravodajko, to je také platby, ano. Vot en haut de... Eh, teď musíme hlasovat o 110. Angelika Vertman eh, k rezervě zpravodaje proti pro, proti, zdržel se zamítnuto. Následující položky se týkají plateb až ke 4670 eh, Petra Martina, zpravodajka je proti, proti, proti, zdržel se zamítnuto. A teď to následující jsou položky? Mojí? Ano. Takže se dostáváme ke stejné záležitosti až k poznámce pozměňovací návrh GUE 935. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Následující položka. Musíme hlasovat o následující položce? Ano. Zpravodaj proti kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Následující položka 934. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A poslední New Line. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Tak a teď máme agentury. La 4879 euh, de euh, M. Ferreira qu'il faut soumettre au vote. 4979, o tom musíme hlasovat. Promiňte, 936, opravuje se pan předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Stejná většina. A nyní tady máme přípravné akce pro pilotní projekty. Stránka 114 to je stejná věc, 115 stejná záležitost. A dostáváme se na stranu 116 anglického textu. Čtyřicet sedm. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřicet jedna 68. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 519 se týká pladeb a říká se mi, že všechno ostatní už zase patří k něčemu jinému otázkám bezpečnosti. Takže, drazí kolegové, děkuji vám mnohokrát, děkuji tlumočníkům za to, že zůstali trošku déle a budeme pokračovat ve tři hodiny. Přerušuji zasedání. No,